Ukončíme vysvětlení hlasování. Přistoupíme nyní ke zprávě paní Klas. Dávám slovo paní Rojtové. Jednu minutu. Paní předsedkyně, vítám kompromis, který přiměje vlády zemí Evropské unie vytvořit harmonogram a vypracovat akční plány, které omezí rizika při používání pesticidů omezení leteckých postřiků jistě občané evropské unie také uvítají stejně jako nárazníková pásma pro ochranu pitné vody a vodních organismů. směrnici jsem podpořila protože je v souladu s mým názorem na ochranu zdraví. děkuji. paní mcguinnessová minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci říct, že jsem hlasovala pro tento kompromis, protože eh, je to rozumné, abychom měli udržitelné užívání pesticidů. Myslím si, že skutečný problém je v tom, že tady jsou různorodá pravidla napříč členskými státy. Některé eh, země jsou velice striktní při eh, osvětě a výcviku uživatelů a kontrolují věci a jiné země ne. Tento právní text umožní, abychom měli opravdu eh, dobrý, a harmonický a vyvážený eh, eh, stav situaci ve všech členských státech. Myslím si, že jsem to podpořila velice ráda a zpravodajkyni blahopřeji. Paní Doyle. Děkuji, paní předsedkyně. Také jsem podpořila toto hlasování. Zcela jistě potřebujeme regulatorní systém pro pesticidy. Tato zpráva rozšiřuje eh, možnosti eh, ochrany a snižuje rizika. Nicméně eh, jsme se také v kontextu zprávy Bright bavili o rizicích. Mně přišlo, že tato zpráva je lepší, abychom se zaměřili na otázku umístění na trh. Čili celá řada produktů může být rizikových, pokud nebudeme brát v úvahu, jak se mají používat. Pochopitelně to může být velice nebezpečné pro uživatele i pro životní prostředí. Pokud ten, kdo manipuluje s tím zbožím, neví, jak má zacházet s tímto produktem, pokud nebere v úvahu například životní prostředí, jakým způsobem je eh, uskladňovat a tak dále. Čili musíme se zaměřit eh, na eh, tuto oblast. Dále, co se týče postřiků, musíme se chovat také opatrně. Čili měli bychom používat pesticidy minimálně, to ví každý eh, zemědělec. Paní Rojtová, fytofarmaceutické výrobky. Předkyně, dovolte mi ještě reagovat na včerejší plenární diskuzi podpořila jsem novou regulaci a to proto že věřím že je nástrojem pro hledání nových bezpečnějších alternativ pro ochranu rostlin za pozitivum kterého bylo v našem parlamentu dosaženo považuji vzájemné uznávání schválených pesticidů podle geografických zón vytvoření seznamu zakázaných látek je také krokem kupředu jde o karcinogenní genotoxické látky a také látky s neurotoxickými a imunotoxickými účinky a to na základě vědeckých poznatků. ukazuje se že jde o relativně malé procento jak říkala včera paní komisařka dnes ještě používaných látek. připomínám ovšem že tytéž požadavky musíme tvrdě vyžadovat i u dováženého zboží. děkuji. a paní komisařko já jsem se ještě hlásila k jiným zprávám a dostala jsem slovo. ty zprávy už eh, k vysvětlení byly použity nebo už se tady mm, o nich diskutovalo tak věřím že budou přijaty v písemné podobě. děkuji. paní wallis Děkuji, paní předsedkyně. Já se musím k něčemu Eh, svěřit. Eh, neměla jsem ráda hrášek jako malá holčička a eh, jsem přitom zvolená za oblast, kde se hrášek pěstuje úplně nejvíc z celé Británie. Takže je to pro mě těžké. Souhlasím s cíly tohoto textu, souhlasím s tím, že chceme podporovat zdraví a dobré životní prostředí, ale vidíme tady také velké nebezpečí pro zemědělský sektor, konkrétně v mém e, obvodu. Po dlouhém váhání jsem se nakonec zdržela hlasování. Legislativní postup e, tady nebyl úplně e, dobrý. Byli jsme zahlceni různými informacemi, často rozporuplnými a já a myslím, že i řada dalších bychom uvítali třetí čtení a potom tedy postup slaďování stanovisek. Děkuji. Dále je tady paní Harkin. Děkuji také. Je to pro mě velice obtížné rozhodnutí. Mám pocit, že tato zpráva byla velice dobře vyvážená, konstruktivní a zcela jistě byla vytvořena, aby zajistila vysokou úroveň ochrany pro lidské zdraví, životní prostředí, zdraví zvířat. Nicméně mám určité obavy, co se týče situace, kdy činíme rozhodnutí pro schválení konkrétních látek, které vycházejí z toho, zda tato látka je nebo není riziková a zda bereme v úvahu eh, možné vystavení se této Eh, látce. Musíme vycházet z vědeckých poznatků. Jednu obavu, kterou mám, když jsem hovořila s občany v Evropské unii, tak eh, jedna otázka, která neustále zní, eh, je legislativa Evropské unie, která není většinou proporcionální. Musíme mít flexibilitu, která je v této zprávě, ale bych ji chtěla mít ještě vyšší. Je důležité, abychom měli další vědecké poznatky, abychom mohli podpořit tuto zprávu. Ano, je tady eh, princip eh, předčasné opatrnosti, ale nicméně musíme vycházet z důkazů a já bych v tomto případě požadovala více důkazů. Paní Žil. Děkuji, paní předsedající. Efektivní užívání a bezpečné užívání pesticidů je nutností. Ochrana životního prostředí a e, ochrana zdraví, e, veřejného zdraví, to jsou věci, které jdou ruku v ruce, ale musíme také vyvážit zájmy spotřebitelů a výrobců. A cílem zprávy e, by mělo být snížení byrokratické zátěže. A já tady musím říct, že to nemohu podpořit, protože v mém volebním obvodu v West Midlands byla celá řada Eh, přímých eh, aktérů v tomto procesu, kteří mi formulovali řadu objektivních připomínek a kritik. A je třeba, aby komise vypracovala studii o důsledcích. Není jasné, co toto bude znamenat pro zemědělství. A když vidíme, jak se všude zvedají ceny zemědělských eh, produktů, tak my musíme Eh, být obezřetní a nepřijímat opatření, která by mohla mít záporný eh, důsledek. Proto moje delegace také eh, přišla s pozměňovacím návrhem ohledně vypracování tedy již dlouho nutné studie o dopadech. Paní McGuinness. Děkuji, paní předsedkyně. Podobně jako ostatní kolegové, byla to velice obtížná oblast a paní Wallace má obavy, co se týče hrášku pochopitelně v Irsku jíme především brambory a řešíme je také. Čili o čem jsme hlasovali? Podle mého názoru je to mnohem lepší eh, balíček než ten původní a já bych chtěla poděkovat všem, kteří na něm pracovali. Chtěla bych říct několik věcí. Nyní jsme ve stanovisku, kdy naši farmáři musí lobovat eh, agrochemický průmysl, aby vytvářeli bezpečnější alternativy, aby dále mohli produkovat potraviny. Otázka zní, kolik energie bychom měli věnovat eh, do tohoto lobování. Když se bavíme o dovozech potravin, komise musí řešit eh, skutečné obavy evropských farmářů a výrobců, že tady bude zákaz to používat určité látky, nicméně třetí země budou dále používat a potřebujeme další vysvětlení, abychom přesvědčili i naše farmáře. Děkuji. Pan Mot. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval proti z jednoduchého důvodu. Ten návrh byl v podstatě unesen eh, výborem pro eh, zdraví eh, a pro životní prostředí a příslušnými komisaři. Nám jde o unii v různorodosti, alespoň údajně, a přitom pokud je nějaká oblast, které by ta, kde by ta různorodost měla platit, tak je to právě tato. Tady se jedná především o zemědělské téma. E, nicméně musím říct, že komisařka, e, příslušná dánská komisařka je někým, koho jsme tady nikdy neviděli. Možná se jednalo o konflikt zájmů, protože e, dánové víme, jak jednají s pitnou vodou. Eh, takže farmáři mají pocit, že jsme je nechali na holičkách a musí se cítit uraženi. Eh, Dá se, že eh, mohou mít pocit, že jim tady vykládáme, co mají dělat, že to sami nevědí. A já musím říct, že je to opravdu skupina, která nemá ráda ingerenci ze strany Evropské unie. Paní Doyle. Děkuji Tady jsou přehraná tvrzení, co se týče obav na obou eh, stranách, co se týče této zprávy. Těžko můžeme odlišovat fikci od skutečnosti a potom bylo těžké se rozhodnout o hlasování. Pochopitelně chápu, že jsou tady určité eh, obavy ze strany eh, výrobců brambor, měkkého ovoce, hodně jsme o tom hovořili, ale podporuji tento kompromis, protože si myslím, že to zlepšení stojí za podporu. Nicméně mám určité obavy. Podporovala jsem hlasování. Já si myslím, že podle nejhorší, podle mého eh, názoru by bylo, kdybychom měli dohodovací řízení. Co se týče obrany nebo ochrany potrav, eh, potravin a rostlin, je důležité, abychom našli bezpečné alternativy. Thank you very much, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že tady je určitá dialektika v tomto projektu, ale my, když hovoříme o demokracii, tak odmítáme demokratickou vůli vyjádřenou v referendech v, Něme- v Holandsku, ve Francii a jinde. Hovoříme o bezpečnosti a přitom hlasujeme pro zprávu, která podminovává e, výrobu potravin. Hovoříme o podpoře e, občanů chudších zemí a e, teď přitom vlastně Eh, jim zamezujeme dovážet eh, zemědělskou produkci z třetích států, která může být levnější eh, pod záminkou, že může být ošetřena určitými pesticidy. Takže musíme hovořit a přemýšlet víc o nechtěných důsledcích našich legislativních návrhů. Já hovořím, souhlasím s kolegyní, že tady mělo být třetí čtení, že tady je nedostatečná definice těch důsledků, dopadů důvodů. Tohle by se již nemělo opakovat. Pan Eaton Harris. Harris. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se pokusil podkopat tento kompromis, hlasoval jsem proti. Přečtu vám dopis od Jamesa Mowbrayho, který je, je zemědělec z mého regionu a říká, já osobně jsem se uh, eh, 40 let zasazoval o uh, prosazování ochranu rostlin. Pochopitelně důležité, abychom chránili zdraví lidí i zvířat. Z tohoto důvodu mě přijde smutné, že celá řada produktů eh, není vytvořena na základě vědeckých eh, znalostí a také omezuje možnost eh, výroby domácích potravin. Dostali jsme podobné dopisy z Lincolnshire, John Memby, z Leicesteru, John Clark, který působí v Nottinghamshire a tak dále. Stovky jmen, takže z tohoto důvodu jsem hlasoval proti tomuto kompromisu. Naše poslední řečnici je paní Synod. Nyní zazněly argumenty, teď by se chtěla vrátit k něčemu, co jsme řešili ve výboru je tady jasná nedůvěra ze strany farmářů. A také řada lidí si myslí, že farmáři jsou proti životnímu prostředí a jsou proti eh, našemu zdraví. Naopak, irští farmáři byli ti, kteří po tisíce let chránili životní prostředí, zajistili, aby bylo čisté, aby produkovalo rostliny, čili chtějí chránit naše zdraví. Vyrábějí dobré produkty, které má zajistit dobré zdraví. Takže já pevně věřím našim farmářům, kteří dělají vše, co je v našich silách, aby náš krmili ve velice obtížných podmínkách. Je tady nepříznivé počasí, je tady celá řada škůdců a potom je tady škodlivá evropská legislativa. Budeme pokračovat v 15 hodin debatou o zprávě Karlose Koelia o bezpečnostní a biometrických prvcích ve cestovních pasech a cestovních dokladech. Přerušuji zasedání.